Dobrý den, dovolte mi, abych vám řekl, že budu předsedat v mé mateřštině, tedy maďarštině. Podle pořadu jednání máme nyní eh, usnesení Rady a komi týkající se společného navracení protiprávně pobývajících osob do Afganistánu a jiných třetích zemí. A vyzývám tedy jménem Rady ministra Tobiase Bilstrema, aby si vzal slovo. den finns eh, där borta. Herr talman, eh, ärade ledamöter. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za možnost dnes eh, s vámi projednat tuto významnou otázku. A podle otázek, které položili poslanci a poslankyně, je to otázka, která vyvolává obavy a věřím, že se mi podaří vyjasnit stanovisko rady a odpovědět na vaše otázky. Otáz, zásada právního státu a dodržování lidských práv jsou základními zásadami pro spolupráci v Evropské unii. A měly by být i vedoucími zásadami pro členské státy v Evropské unii. A tyto zásady budou našimi východisky pro naši azylovou a migrační práci. Evropská spolupráce v oblasti azylu a migrace se velmi rychle rozvinula v uplynulých letech a celá řada právních aktů a opatření byla přijata u práv žadatelů o azyl. Musíme vzpomenout to, co jsou základní zásady. Cílem je vytvořit společný evropský asilový systém, který bude chránit osoby a to je v souladu s Ženevskou umluvou o uprchlících a s dalšími mezinárodními umluvami pro osoby, které potřebují ochranu. Existují ustanovení, která umožňují, aby byla ochrana poskytnuta na základě subsidiarity a abychom umožnili osobám, aby byly navráceny. Tato rozhodnutí poskytují právní základ pro, společno, pro společný evropský azylový systém. Jsou, jde o dublinské nařízení, o kritériích a mechanismu, který může být použit proto, aby se stanovilo, který členský stán bude zkoumat žádost o azyl. Změnice, která stanoví minimální požadavky a normy a další směrnice, která stanoví minimální normy pro vyhodnocení, zda žadatel o azyl má dostat mezinárodní ochranu a zda tyto normy budou platit, když bude ochrana poskytnuta. Tyto právní akty brzy budou předmětem přeskumu a budou promítnuty do národní legislativy v členských státech a tudíž budou efektivně jako balíček. První změny budou navrženy na základě postupu spolurozhodování, což znamená, že to bude mít široké politické zakotvení v evropském azylovém systému. Co se týče otázky migrace, myšlenka migrace znamená umožnit osobám legálně vstoupit do Evropské unie a pro ty, kteří ne, nesplňují e, právní kritéria, aby byla řádně tedy navrácení do vlastní země, pokud nesplní kritéria pro azyl. A pokud jde o práva těch, kteří nemají právo pobývat v Evropské unii, i zde bych chtěl odkázat na obecnou právní zásadu, která by měla být základem všech činností Evropské unie. A zejména bych chtěl odkázat na pravidla, která se týkají eh, návratu osob třetích zemí, eh, občanů třetích zemí, kteří nemají právo legálně pobývat eh, v členském státu EU. To je upraveno směrnici o návratu, kterou navrhl která byla svána radou 2008. A tato směrnice je významným krokem, kdy legislativa by měla poskytnout otevřený a spravedlivý postup k dosažení efektivní, efektivnější politiky pro navrácení občanů z Evropy. A to je zásada významná. Měli bychom dávat právní jistotu a poskytovat humánním způsobem v této oblasti. Také se projevují snahy koordinovat společné snahy o navrácení takových osob, e, organizací společných e, letů. A tato rozhodnutí vyplývají z rozhodnutí z roku 2002. Využití společných letů je velmi efektivním způsobem využívat prostředky. Je to také důkaz dobré spolupráce mezi členskými státy. Chtěl bych však zdůraznit, že zde nehovoříme organizaci kolektivních rozhodnutí o navrácení osob. Hovoříme o spolupráci, o zefektivnění využívání e, státních e, finančních zdrojů a Směrnice, který provází rozhodnutí rady, říká, že tyto lety mohou být využity proto, aby osoby, které již nesplní podmínky pro vstup, pobyt na území EU, členských států Evropské unie tedy. A členské státy, které organizují tyto návraty, musí zajistit, aby každá z osob, která je předmětem návratu, která je posílána zpět podle zákonných předpokladů, musí tedy zajistit, aby práva této osoby byly zachována, dodržena. A pokud jde o operativní spolupráci mezi členskými státy, tak zde hovoříme o práci agentury Frontex. Frontex má právo podporovat členské státy, když podnikají kroky směřující k návratu osob. V říjnu Evropská rada požádala Frontex, aby se zabýval tím, zda je možné organizovat a financovat společné návratové lety. Základní myšlenka byla zajistit, aby mezinárodní ochrana byla dostupná těm, kteří ji potřebují. A pokud občané třetích zemí jsou odesláni zpět, osoby, které nelegálně pobývají na území Evropské unie, tak aby se tak dělo způsobem, který je řádně upraven z hlediska práva. A to znamená, že zásada eh, tedy nenavracení by neměla být spochybněna. Je třeba vzít v úvahu osobní okolnosti každého člověka, pokud tato osoba má být tedy navrácena do země původu. A to se také týká osob, které přišly z Afganistánu. Pane předsedo, vážné poslanky, vážení poslanci, politika společenství pro navrácení osob je velmi důležitá. Je to jenom jeden aspekt širší migrační politiky. Evropský pakt pro přistěhovalectví a azyl, který byl schválen v loňském roce, potvrzuje závazek společenství a celkový přístup k migraci. Což znamená, že otázky migrace by měly být posuzovány jako součást vnějších vztahů Unie a lepší řízení migrace by mělo být považováno za aktivitu Evropské unie jako celku. Také potřebujeme lepší partnerství se zeměmi tranzitu, se zeměmi původu a zeměmi určení. A stokholmský program, o kterém jsme dnes již hovořili, potvrzuje a ještě rozvíjí tuto celkovou strategii. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost. Děkuji, pane ministře. A nyní jménem komise dávám slovo panu Žaku Barotovi. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím připomenout ty hlavní zásady, kterými se řídí náš postoj vzhledem k těmto problémům, to znamená k problémům přistěhovalectví a vracení občanů. Evropská legislativa stanoví pro členské státy, aby postupovali tak, že obyvatelé z třetích zemí, kteří jsou na jejich území, mohli požádat o mezinárodní ochranu, pokud si to přejí. Pokud jde o tu možnost, aby ti afgánští občané dos, ob, dostali nějakou formu mezinárodní ochrany, tak členské státy se musí zabývat každou žádostí o azyl a uplatňovat kritéria stanovená evropskou legislativy na konkrétní podmínky pro té každé žádosti. Členské státy musí určit, zda žadatel o azyl může dostat statut uprchlíka a zda pokud nesplňuje ta požadovaná kritéria, aby byl považován za uprchlíka, tak musí ověřit, zda může dostat určitou subsidiální ochranu. Já bych rád připomněl jednotlivé principy. Jednak ti občané z třetích zemí nesmějí být posláni zpět do jejich země, pokud jsou ohroženi, vážně ohroženy. Eh, legislativa Evropské unie a konkrétně směrnice o azylu, která se nazývá kvalifikační, uvádí, že členské státy musí Eh, respektovat princip nenavracení, nenavracení podle mezinárodních principů. Takže členské státy nemohou poslat Afgán, do Afghánistánu občany, kteří jsou uprchlíky podle Ženevské úmluvy, anebo kteří obdrželi tu takzvanou subsidiární ochranu. Členské státy dále jsou povinny se ujistit o tom, že žádná operace navracení nebude provedena porušení článku 3 úmluvy o lidských právech, která stanoví členským státům, aby zaručili, že člověk nebude navrácen do své země, pokud je zde riziko, že bude pronásledován nebo pokud bude vážně eh, ohrožena jeho integrita po návratu. Druhý bod. nemůžeme ze vše obecnit ty žádosti, pokud se týká možností eh, transakcí navracení do Afghánistánu. Afghánistán je jedna z hlavních zemí eh, původu žadatelů o azyl do Evropské unie. Je potřeba eh, doplnit, že Evropská unie přijímá pouze malý zlomek těch občanů z Afghánistánu. Většina jich je v sousedních zemích, v Pakistánu a v Iránu. Nemůžeme tedy vytěžit nějaký všeobecný závěr z ohledně otázky, zda návrat Afgánců do jejich původní země by rušili Evropskou úmluvu o lidských právech nebo list, chartu základních práv Evropské unie. Je na členských státech, kam jsou ty žádosti předkládány, aby se vyjádřili ke každé konkrétní žádosti na základě konkrétních specifických charakteristik. Při zkoumání žádostí musí členské státy prozkoumat individuální konkrétní podmínky, které jsou relevantní pro to, aby určili případné potřeby ochrany každého konkrétního žadatele. To předpokládá proskoumání humanitárních, bezpečnostních a politických podmínek a podmínek v oblasti lidského, ochrany lidské práva člověka, které existují v Afghánistánu. Znamená to proskoumat konkrétní situaci v té zemi, ze které žadatel pochází a konkrétní okolnosti, té osoby, jeho rodinné zázemí, jeho činnosti v zemi původu nebo další specifické konkrétní vlastnosti, které by ho mohly činit mimořádně zranitelným. Nemůžeme tedy udělat nějaký všeobecný závěr o potřebách ochrany afgánských žadatelů, ale statistiky okazují, že počet uznání se zvýšil v posledních měsících. V prvním pololetí roku 2009 téměř 50 žadatelů o azyl v Afghánistánu obdrželi mezinárodní ochranu v Evropské unii proti méně než 30 v posledním čtvrtletí roku 2000. Takže Nyní se dostávám k další otázce. A to, jaké jsou podmínky, které se musí splnit, než se rozhodne o, o transakci návratu. V nedávném prohlášení týkající se společného navracení Afgánců do Kabulu eh, se Spojeným královstvím a Francií jsem uvedl, že před navrácením jedince do třetí země jako Afghánistán musí členské státy eh, učinit tři opatření. Musí zaprvé se ujistit o tom, že ten příslušný člověk nepožaduje mezinárodní ochranu. Za druhé, pokud je zde žádost o mezinárodní ochranu, která byla předložena, tak musí zkontrolovat, zda ta žádost skutečně byla hloubkově prověřena a individuálně a že byla zamítnuta po vhodném postupu hodnocení. A za třetí, musí se ujistit, že život toho migranta, když se navrátí do své původní země, nebude ohrožen. Takže komise se snažila získat více přesnějších informací o okolnostech této operace návratu do Afghánistánu, který provedla Velká Británie a Francie. Ale Komise v současné chvíli nemá žádné informace, které by uváděly, že ty to tři podmínky nebyly dodrženy těmi příslušnými osobami. Jak je tomu s těmi transakcemi navracení týkající se více osob, když jednotlivé žádosti těch osob byly individuálně proskoumány. Protokol 4 Evropské umluvy o lidských právech, listina základních práv Evropské unie, zakazují kolektivní vyhoštění. Ale nejsou právní překážky, ostatně ani žádné zásady, které by bránily tomu, aby více opatření na návrat, které, která byla přijata individuálně, byla provedena společně přičemž každý na základě jiného individuálního rozhodnutí, například za použití jednoho letu stejného. Neexistuje také žádná právní překážka proti tomu, aby ty transakce byly provedeny společně několika členskými státy. Současný mandát Frontexu uvádí již operativní spolupráci v oblasti společných transakcí navracení. Evropská rada žádala, aby operativní kapacity Frontexu byly posíleny a aby se zejména přemýšlelo o možnosti pravidelně provádět lety pro tyto společné transakce. Tyto společné transakce by měly zlepšovat efektivnost eh, společného navracení z logistického hlediska a možná by tam také mohla být určitá asistence, určitá pomoc, protože samozřejmě ty návraty jsou vždy bolestné. Také je vhodné říci, pokud směrnice o navracení ještě věť ve většině členských států nebyla transponována, tak komise povzbuzuje členské státy, aby zkontrolovali, zda jejich rozhodnutí v oblasti navracení odpovídají normám stanoveným touto směrnicí. To znamená zejména, že priorita je potřeba, aby byla dána dobrovolným návratům, a aby byly zohledňovány individuální potřeby těch příslušných osob. Tato směrnice o návratu ještě není platná, není uplatňována, bude však brzy a umožní ještě poskytnout nějaké další záruky těm zainteresovaným osobám. To jsou tedy odpovědi, pane předsedo, dámy a pánové poslanci, kterými mohu reagovat na základě tedy evropského práva. Samozřejmě pan Tobias Bilström také vysvětlil, že ve vše, u všech těch problémů se snažíme zachovávat takový zlatý střed mezi vůlí přijímat ty, kteří jsou pronásledováni z politických důvodů a kteří si tedy skutečně zasluhují ochranu, ale potom také je potřeba uznat, že některé žádosti nejsou odůvodněné a nemají důvod, aby byly schváleny. Takže je samozřejmě těžké najít rovnováhu, nicméně komise dbá, aby ta rovnováha dosahována byla a rád samozřejmě vyslechnu vaše příspěvky, které budou následovat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Baro. A nyní jménem poslaneckých skupin. Nedže paní Maťu na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Unie by měla důstojně přijímat osoby, které prchají před válkou a pronásledováním a má nabídnout takový režim mezinárodní ochrany, který je v souladu se svými hodnotami. Avšak Evropská unie čelí pořadu let migračním toku, které jsou smíšené a převaděčům, kteří zneužívají systému, aby propašovali osoby, které nesplňují podmínky jak postupovat. Eh, tato otázka vyvstala v každém z členských států, avšak eh, absorpční kapacita státu není bezmezná. Režimy ochrany musí být nabídnuty osobám, které splňují objektivní kritéria. A pokud si přejeme zachovat naši tradici pohostinné půdy, je třeba zabránit zneužívání těchto migračních toků. Je třeba také zdůraznit, že země, které jsou cílem eh, nelegální migrace z Afganistánu a z Iráku, vyvíjejí opatření pro nucený návrat a jsou k tomu přinuceny. Můžeme zmínit řadu z členských států, které to provádějí a nehledě na politické zabarvení. Není politických rozporů v tomto směru v Evropské unii a tento koncenzus umožní aplikovat eh, společné akce vyhoštění financované Frontexem a tento nástroj by měl být pozdraven. Chci připomenout, že společné operace vyhoštění jsou naprosto odlišné od kolektivního vyhošťování ve smyslu eh, judikatury eh, Štrasburského soudu, kde, který zapovídá podobné vyhoštění, ale povoluje případy, kde takové opatření je před na základě objektivního posouzení specifické situace každého cizince. Mezinárodní a evropské právo pro uprchlíky je poměrně rozpracované a neodkláníme se od zásady důstojnosti jedince. Děkuji. Děkuji. A nyní dám slovo na dvě minuty paní Sylvie Guillaume. Pozorně jsem vyslechla pány i kolegyni, ale kladu si určité otazníky a mám obavy. A budu se opírat eh, o nedávné příklady. První příklad eh, odeslání 27 Afgánců v rámci společného návratu, kterou spořádá Francie a Spojené království. A chtěl bych vědět, zda komise a rada mají za to, že Afganistán je zemí, kde fyzická integrita osob, které jsou navráceny, je zajištěna. Komise nám sdělila, že nemůže zaručit, že tyto návraty budou provedeny po ověření, že tyto osoby nepožádaly o mezinárodní ochranu a při dodržení zásad posouzení, pokud žádost byla podána návrat Romů do Kosova z Německa a dalších zemí, kde byly uzavřeny i readmisní dohody, kdy Vysoký komisariát pro uprchlíky má za to ve svých pokynech, že Romové, ať jsou kdekoliv v Kosovu, jsou vážně omezováni na svých základních právech a jsou předmětem násilí a hrozeb. Tím se dostávám ke zmínění tří upřesnění proč, článek 15c směrnice o kvalifikaci z roku 2004, který který hovoří o vážných hrozbama slepému násilí v případě mezinárodního národního konfliktu. Proč tento článek je tak málo uplatňován? Za druhé, můžeme mít za to, že je dostatečné a legitimní navracet osoby, které jsou nelegálně na území Evropské unie, protože nepředložili žádost o mezinárodní ochranu, i když eh, vzhledem k nařízení Dublin 2 mnoho potenciálních žadatelů o azyl nepředkládají při prvotním vstupu tuto žádost, protože šance jsou bez bezvýznamné a podmínky přijetí eh, nedůstojné. Kdyby měly členské státy potvrdit rozhodnutí z 29. října pravidelně eh, organizovat eh, lety pořádané Frontexem, mají v úmyslu se dohodnout na evropském seznamu bezpečných zemí a vyřešit tedy společný systém azylu, aby bylo možné vykonávat a poskytovat statut uprchlíka. Děkuji vám za vaše odpovědi. Děkuji. Na nyní dávám slovo paní de Sarnes. Pane komisaři, já bych nejdříve řekla, vyjádřila smutek mnoha Evropanů, že 20. října eh, mnoho evropských zemí organizovalo nucený návrat Afgánců z Francie a z Velké Británie. Tito lidé, kteří opustili zemi, která válčí, aby přijeli do Evropy, kde hledali azyl a ochranu, tak byli posláni zpět do té válčící země, kde bezpečnost nemůže být v žádném případě zaručena. Takže to skutečně skutečně nás šokovalo. A na, nyní jsem byla velmi překvapená, když jsem za několik dní viděla, že na Evropském summitu se plánuje nejen organizovat společný čártr, ale také jeho financování z evropského rozpočtu, což je novinka. Pane komisaři, toto, to není Evropa, která se nám líbí. Evropa by neměla legitimizovat národní praktiky, které porušují základní práva. A když slyším například ministra pro imigraci francouzského, který říká, cituji, že nucené návraty musely být zorganizovány pod evropskou záštitou, konec citátu, tak říkám, že není to proto, kdy zaklada, proto, že zakladatelé založili Evropu. Je potřeba se ujistit, že ti vyhoštění Afgánci skutečně měli možnost požádat o azyl, že tato žádost jim byla zamítnuta a že jejich život není ohrožen v té oblasti, oblasti, do které byli posláni zpět. Já bych teda, tedy byla ráda, kdybyste nám explicitně potvrdili, že skutečně došlo k individuálnímu proskoumání každé z těch žádostí o azyl. Také bych ráda věděla, zda komise považuje Afghánistán za bezpečnou zemi a pokud tomu tak není, tak bych ráda věděla, zda komise považuje, že vlastně byl porušen článek 3 ženevské umluvy. Eh, děkuji za vysvětlení, která nám poskytnete. Děkuji. Nyní dávám slovo paní Ellen Flotter. No, já bych chtěl, vítám, že se dnes vede rozprava o tomto tématu, protože je jasné, že hlavy států eh, naplánovali, že posil, navracení těch nelegálních migrantů z, eh, do Afghánistánu bude probíhat jako dopis na poštu, když se dá, ale tomu tak není ze dvou důvodů. Jednak protože Evropská komise vyžaduje žádat informace od Francie a Británie, to je dobré, a za druhé, protože dnes vedeme tuto rozpravu o tomto tématu, což je také dobré. Byly zde už vzneseny jasné otázky zda Afghánistán je bezpečná země. Na to se musíme zeptat pana Obamu, který se rozhodl, že tam pošle 34 tisíc vojáků. Žádná armáda není schopna zaručit přežití těch lidí v Afghánistánu, těch mužů v Afghánistánu. A my bychom byli schopni zaručit, aby ty migranty, které posíláme zpět do této země, nedokážeme zaručit, aby jejich život nebyl ohrožen. To je vlastně bylo doporučeno členským státům, aby nepostupo, nepřistupovali k tomuto typu navracení nuceného. Druhá věc je nejednoznačná, pokud se týká hromadného vyhošťování. Všichni vítají závaznou eh, povahu článku 19, bod 1, bod 2, zákaz kolektivního vyhošťování z úmluvy. Vy říkáte, že to není kolektivní vyhošťování. Pan Bilstrom nám říká, že je to eh, rozumné využití zdrojů budeme, použi- po- budeme kupovat skutečně ty společné čártry, jak z, povolenky na skleníkové plyny. A já mohu říci, že když jsem byla zvolena v Patkale, kde je mnoho Afgánců a kde skutečně byly organizovány eh, tyto společné návraty z Francie, když z důvodu komunikace francouzská vláda se rozhodla medializovat eh, organizaci takovéhoto společného vyhoštění, tak na území Patkale eh, došlo k zatčením ke kolektivním zatčením, tedy nezákonným, protože tam došlo k diskriminaci. A my tedy v žádném případě nemůžeme zgarantovat to, co říkáte, pane Baro. To znamená, že společné navracení eh, lidí, kteří se odstli v nezákonné situaci po proskoumání žádosti, skutečně bylo to hromadné vyhoštění, protože tam došlo k hromadnému zatčení. Děkuji. Következő zásolu, Madame Mary Christ. Paní Veržia má slovo. Ano, pane předsedo, vážení kolegové, mohli bychom přivítat za to, že jsme zorganizovali tuto debatu. Já nyní nám vlastně ale se zde hovoří určitá slova. Ano, jsou to, je to kolektivní vyhoštění, které bylo organizované. Evropská unie vlastně říká, proklamuje, že dodržuje lidská práva a právo na azyl je jedno ze základních práv. Zatímco dnes jsou to Afgánci, kteří byli vyhoštěni do válčící země. Eh, na této válce se účastní mnoho evropských zemí. A pane Baro, omlouvám se, ale legislativa, která se toho týká, tak to je vlastně stejně tak evropská legislativa jako jednotlivé národní zákony a neodkazujte na jednotlivé konkrétní příklady národních situací, protože velká většina případů těch takzvaných návratů bych skutečně, nazývala bych to spíše ostudná směrnice, protože to je skutečně ostudná směrnice pro ochránce lidského práva. Víte, že k žádostem o azyl se přistupuje různě v evropských zemích a právě kvůli této různosti Afgánci nejsou schopni žádat o azyl v dobrých podmínkách. Já bych se tedy připojila ke všem těm otázkám, který, které zde položili mý kolegové a požádala bych, aby hodnocení bylo provedeno eh, u všech těchto politik pro jednotlivé konkrétní příklady. Děkuji. Děkuji. A teď se dostáváme k Catch the Eye. Je tady několik přihlášených. Kristina Dvejle jako první. Dvejle. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla podpořit iniciativu z britské socialistické vlády a francouzské vlády s cílem navrátit na vlastní území Afgánce v nelegální situaci. Na rozdíl od některých jiných řečníků, jejich žádosti byly zamítnuty a tato bilaterální iniciativa by měla pokračovat, protože migrační tlak je výzvou, se kterou se musíme kolektivně vyrovnat. A to je smysl paktu o přistěhovalectví a azylu, který byl schválen za francouzského předsednictví před několika měsíci. Nyní musíme jít dále, musíme spojit prostředky a organizovat společné návratové lety z prostředků Frontexu. Komise by měla provést příslušnou studii a přeji si, pane komisaři, aby komise podpořila tento návrh, protože boj proti nelegální migraci je ve smyslu očekávání jak veřejnosti, tak legálních přistěhovalců. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Ehm, situace příslušných příslušenců a příslušná ustanovení ehm, uvádějí, že třeba splnit určité podmínky, jak jsme slyšeli ve vystoupeních předcházejících, přeskum probíhá adekvátně a pokud e, příslušné osoby byly projednány individuálně taky situace uspokojivá, ale situace bezpečnostní v Afganistánu je taková, že si můžeme klást otázku, zda je vhodné vracet osoby do této země. Ve Finsku jsme problém vyřešili následovně přes eh, eh, definici žadatelů o azyl a uprchlíků, pokud příslušná osoba nemá právo na tento statut, pokud by měla být navrácena tato osoba do země dotčené válkou nebo ve válce, tak dostává přechodný pobyt, protože by bylo nebezpečné pro život, aby se vracel do této země. Děkuji. A nyní vystoupí pan Zemke. Bardzo poděkovat. Chci začít od nás. Pane předsedo, chtěl bych se zmínit o následující otázce. Pracuji na polské ministerstvu obrany, a to už po několik let. A navštívil jsem Afganistán při několika příležitostech, protože jsme měli 2000 polských vojáků v Afghánistánu. Situace je dramatická, protože na jedné straně máme eh, lidi, kteří jsou zoufalí, kteří nejsou schopni zvládnout velice obtížnou situaci, protože toto je válka, která tady zuří v tomto regionu. A na druhé straně jsou tady také lidé v Afganistánu, eh, kteří hrají takovou dvojí hru. Mm, během dne eh, zdá, se zdá mm, podporují mm, vládnoucí úřady a v noci pak podporují eh, Taliban. Proto moje otázka máme po ruce nezbytné nástroje a možnosti, abychom posoudili skutečné záměry a e, pozici migrantů, kteří přicházejí do Evropy, protože mám pocit, že někteří lidé utíkají z této země, protože jsou v zoufalé situaci. Ale možná, že v některých individuálních případech e, se jedná o lidi, kteří hrají dvojí hru. Tam Keller. Ní Keller. Thank you. Děkuji. E, část Eh, pro, proč lidé jsou tady ilegálně. Jsou eh, ilegálně, protože není způsob, jak se dostat ze své země, která je ve válce, a to legálním způsobem. Není možný eh, způsob tady dostat se legálně, takže není překvapivé, že se tady nacházejí ilegálně. A víme všichni, jak je to obtížné zažádat o azylu, azyl a dostat tento azyl, protože tady máme ženevskou umluvu, která v tomto je velice striktní a mm, prokázat, že jste osobně pronásledovány opravdu obtížné, když utíkáte před válkou válkou. A pak mm, pro, pro, říkáte, protože se ne, neprošla její žádost, pak to jsou poslání zpátky do Afghánistánu, kde zuří válka, kde lidé nemohou žít a nebo přežít, kde není možné si vydělat na živobytí a kde mimochodem je také e, válka se proti e, ženám. Tedy já si myslím, že bychom měli dát e, azyl ženám, které odsud utíkají. Takže bych chtěla vyzvat všechny členské státy a komisi, aby bojovala proti, těm, proti tomu, aby se posílali zpátky tyto osoby do Afghánistánu. Děkuji. Děkuji. A ehm, tím ukončuji rozpravu a teď má slovo pan Tobias Bilstrom jménem Rady. Pane předsedo, děkuji za eh, řadu zajímavých příspěvků k této mm, otázce. Pokusím se některé z těchto základních aspektů um, zodpovědět. Co se týká prvního příspěvku, paní Matěje už se ptala, jak eh, to vypadá s takovými smíšenými uh, proudy migrantů. Ano, toto už eh, máme, ale není tady žádná neomezená možnost eh, je přijímat a proto je obzvláště důležité, aby se individuálně posuzovaly eh, tyto věci i z právního hlediska. To znamená vždy se mm, podívat, kdo je tady oprávněná osoba, aby se jí poskytla ochrana. A pak se podívat na ty, jak řekla komise, kteří nemají na toto právo. A tady máme nejrůznější body, o tom jsme už mluvili předtím, ale Afganistán určitě není zemí, které by se dalo říct, že mm, je tady jednoduchá situace v oblasti bezpečnosti, to je přeci eh, zvláště důležitý důvod pro to, abychom eh, pořádně prošetřili celou situaci a to právě chceme udělat. Eh, chceme mít společnou asilovou politiku, asilový systém, tak, abychom mohli zkoumat situaci jednotně. A toto je také Um, mm, takový test um, právní bezpečnosti, um, který je nasměrován na to, aby uh, uh, se vědělo, že ano znamená ano a neznamená ne. A když odpověď zní ne, tak uh, pak dojde k zpětnému navrácení nezávisle na tom, do jaké země k tomu dochází. A to je něco, co musíme konstatovat zcela jasně, bez nějakých emocí. A myslím si, že to je oblast, v které můžeme velice dobře spolupracovat, protože společné navracení takovýchto, je o společné navracení takovýchto osob. Pan komisař Baro tady upozorňoval na to, že existuje e, celá řada e, různých e, případů, které však musí být prošetřeny individuálně, ale pak zase tyto osoby jsou souhrně posílány z 5, to je čistě logistická eh, implementace těchto jednotlivých eh, kroků. Eh, pak ještě k něčemu dalšímu. Myslím si, že je pravda, že přístup je velice těžký. V současné době máme systém který je natolik obtížný, že nejprve musíte být skutečně v Evropské unii, abyste mm, zjistili, eh, jaké podmínky musí být naplněny, ale eh, je obtížné se taky sem dostat. My eh, za švédského předsednictví jsme mm, na tom chtěli pracovat, aby tady vznikl opravdu jednotný evropský systém. Což znamená, že musí být eh, zajištěno to, že osoby, které potřebují největší ochranu, jsou skutečně přijaty. Tedy ti, kteří eh, nemají žádné ekonomické prostředky eh, k tomu, aby se dostali do EU, e tyto osoby by měly být férově přeskoumány a všechny členské státy by měly nabídnout co nejvíce míst, jako třeba Švédsko to 1900 azylantů přijalo a to by bylo správné kdyby každá země eh, toto učinila, pak bychom měli tisíce míst, která bychom mohli nabídnout těmto žadatelům o azyl. A to není málo. A tímto způsobem bychom mohli eh, skutečně postavit eh, na nohy to nejlepší dílo pro uprchlíky a projevit naši solidaritu. A to je mm, určitě důležité, ale zároveň se musíme postarat o to, aby tyto proudy, eh, které k nám přicházejí, aby se s nimi zacházelo korektním způsobem. Pan minister Baro. Děkuji vám, pane ministře, a nyní dám slovo komisaři Barotovi. Já děkuji všem, kteří jste hovořili. Ten hlavní problém nebo obtíž, na kterou narážíme, spočívá v tom, co paní Matěje nazývá smíšené toky. Skutečně zde máme přistěhovalce, kteří přijíždějí z ekologických, eh, hospodářských nebo ekologických důvodů, ale potom lidé, kteří jsou skutečně pro následování a kteří samozřejmě mají právo na mezinárodní ochranu nebo na subsidiární ochranu. To je, ten, to je ta obtíž a toto je potřeba vyřešit. Tento problém je opravdu velmi složitý. Já bych bych nejprve chtěl odpovědět nebo přečtu zde několik informací. Nemohu samozřejmě odpovědět na všechno. Z té francouzské odpovědi tedy, protože jsem byl interpelován v této věci. Takže přečtu francouzskou odpověď. Zainteresovaní, kteří nepředložili spontánně žádost o azyl, byli považováni za nelegální situaci a byli dáni do administrativní vazby pod kontrolou eh, soudce. Každý z těch byl vyslechnut v, v ním jazyce a rozhodnutí o návratu do Afghánistánu bylo vydáno stejně tak jako jeho právo na poskytnutí žádosti eh, o eh, azyl u úřadu pro repatrianty. Potom zde byla uvedena určitá přijata opatření s Mezinárodní organizací pro přistěhovalce. Mezi těmito cizinci ani žádost o azyl, ani odvolání u správních soudů a potom další byli vyslechnuti v přítomnosti pomočníků. Byla, neměli také na nárok na spolupráci advokátu a na příslušnost advokáta, na tlumočníka. Zatímco pokud se týká uznání statut, statutu uprchlíků, anebo té subsidiární pomoc několik více přistěhovalců z, Afgán, z Afghánistánu, je potřeba považovat to tak, že ne, není žádný odůvodněný vážný důvod a že tyto lidé nejsou vystaveni skutečnému riziku vážného porušování a jeho, jejich života při, tom, při návratu, nebo že nebudou stíháni. Máme zde potom také britskou odpověď. Já skutečně dělám to, co mi říkáme svědomí a co vyžaduje má funkce. Skutečně jsem se ptal, snažili jsme se klást otázky těm členským státům. Také bych vám chtěl říct, že pokud se týká pojmu bezpečné země, tak je tam judikatura Evropského soudu pro lidská práva a Evropského soudního dvora, které říkají, že jediné okolnosti, ne, přicházejí z těch zemí, nemůže jim odůvodňovat poskytnutí absolutní ochrany proti návratu a právo na subsidiární ochranu. Pouze pokud výjimečně by se jednalo o situaci obecného porušení, která dosahuje tak vysoké úrovně, že už pouhá jejich přítomnost v té zemi nebo v regionu eh, skutečně představuje riziko a vážně ohrožuje jeho život a jeho integritu. A je pravda, že tyto mimořádné okolnosti nebyly shledány e, při té, v té, při této konkrétní příležitosti. Nicméně bych chtěl také odpovědět e, na ty společné lety, je potřeba říci, že Frontex již zorganizoval společné lety, z části je také financoval. Myslím si, že je potřeba to říci, že již tyto lety byly v roce 2008, 2009 a tedy není to nic nového. A Frontex se snaží, a myslím si, že ředitel Frontexu to tak dělá, postupovat tak, aby ty hromadné lety byly, se odehrávaly ve vhodných podmínkách, to znamená respektování lidské důstojnosti. A ředitel Frontexu mi nedávno řekl, že konstatoval, že v Rakousku je ombudsman, který skutečně dbá, dohlíží na ty podmínky, v jakých ty lety probíhají. A v toto také doufáme. To znamená, že se mm, vypracuje určitá zkušenost, expertíza, abychom se podívali na to, jak ti lidé, kteří jsou navraceni, kteří tedy nevyhovovali té definici poskytnutí mezinárodní ochrany nebo doplňkové ochrany, aby tedy ty osoby byly navráceny a aby jejich přijetí v zemi původu proběhlo za, za řádných podmínek. To je také eh, požadavek, kterým se zabýváme na základě žádosti Evropské rady a samozřejmě nejsou to hromadné lety bez jakéhokoliv dodržování lidských práv a tak dále. Nyní bych vám zde rád řekl, a děkuji panu Bilstrémovi a švédskému předsednictví, které nám hodně pomáhá, protože se nám začalo dařit předkládat texty, které jdou směrem k Evropě azylu. Máme zde text o podmínkách přijímání, revidovali jsme O tom se zde správně zmínili kolegové, Blanský program a také jsme upřesnili uspůsobení dublinského principu právě, aby toto nařízení mohlo v určitém okamžiku ochránit zájmy těch speciálně zranitelných osob a zejména dětí. A také zde máme princip určitých výjimek, z Dublinského nařízení a potom 21. října jsme přijali dva další významné texty, z nichž jeden, komise tedy mám na mysli, jeden se týká směrnice o kvalifikaci a zejména směrnici o asilových postupech a právě v tomto návrhu nové směrnice o asilových postupech se snažíme stanovit určitá kritéria, která by byla skutečně objektivní, která budou stejná pro všechny a budeme potřebovat podporu, abychom skutečně mohli ověřovat, že ty postupy jsou zhruba stejné v celé Evropě, aby ta Evropa asilu se skutečně zrodila. Děkuji švédskému předsednictví, které si myslím správně představilo před radou radou tyto jednotlivé texty, ale zdaleka ještě nejsou přijaty a máme určité obtíže. Dělám všechno, co můžu, abych se skutečně snažil nastartovat tu Evropu azylu a aby a děkuji tedy švédskému předsednictví, které zde uvedlo, pan ministr Bilström to řekl, že Švédsko může představovat určitý příklad v Evropě. Protože zatím vším je solidarita mezi jednotlivými členskými státy, pokud se týká přijímání těch uprchlíků, zajišťování, ochrany jejich. Je potřeba, aby se do toho pustili všechny země, ale tady ještě nejsme. Ještě stále jsou země, které je nepřijímají. Takže toto jsem chtěl tak zhruba říci. Já si uvědomuji, že jsem neodpověděl na všechny otázky, nicméně vám mohu říci, že na straně komise jsme skutečně skutečně provádíme a děláme všechno, aby se dodržovala evropská práva a řekl bych, aby se dodržovaly evropské hodnoty. Děkuji. Baru. Děkuji, pane Baro. Dámy a pánové, po tomto vystoupení jsme uzavřeli tento bod pořadu jednání. Dovolte mi, abych přešel k dalšímu bodu. Tedy druhá zpráva